Dámy a pánové, dobré odpoledne. Nyní bych rád zahájil naši dnešní schůzi. Před sebou máte návrh programu. Než schválíme tento program, bych vám chtěl připomenout, že opět je naše schůze vysílána na internetu. A také dnes tady máme malou brožurku, která nám toto vysílání přes internet vysvětluje. Souhlasíte všichni s programem? Jestliže tomu tak je, tak můžeme nyní přejít ke schválení zápisů z minulých schůzí. Máte někdo nějaké připomínky k těmto zápisům? Ne, není tomu tak. Děkuji vám. A dalším programem na programu jsou ohlašovací formality lodí připlouvajících do přístavu a to je zpráva pana Sterkse. Máte slovo, prosím. Děkuji vám, pane předsedu. Rád bych poděkoval svým kolegyním a kolegům, kteří podali pozměňovací návrhy. Domnívám se, že sledují více méně ten směr, který jsem hájil v našem výboru. Je tam několik bodů, kde uvidíme, jak dopadne hlasování, ale v hrubých eh, rysech jde o to, že potřebujeme zjednodušit administrativní závazky v námořní dopravě a s tím všichni souhlasí. Jak to budeme konkrétně realizovat, tam si budeme muset ještě některé detaily upřesnit. Pane předsedo, dovolte mi, abych krátce reagoval na ta témata, která byla uvedena v pozměňovacích návrzích. Za prvé je to rozsah platnosti. Já děkuji panu Marinesku za pozměňovací návrhy, které podal, ale nedal jsem u svého doporučení plus, protože se domnívám, že návrhy pana Marinesku jsou přebytečné. Hoří o tom, že loď nejenom vplouvá, odplouvá, ale i zůstává v přístavech a potom hovoří o válečných lodích. Ovšem tam je výjimka. Pro ně platí výjimka a je to v souvislosti s ostatními směrnicemi, které jsou v tomto dokumentu uvedené, takže toto bych dále nerozváděl. Za druhé, můj pozměňovací návrh číslo 15 je to ta otázka elektronického přenosu dat. Tam nám jde hlavně o to, aby například fax nebyl považován za elektronický přenos údajů, protože je třeba ještě udělat mnoho ruční práce pro to, aby se dokumenty z faxu potom dostaly do systému. A proto, pane předsedu, chci předložit pozměňovací návrh ve smyslu, jak to navrhla Evropská komise, kde je podle mě velice užitečná definice a tento návrh se mi zdá být vhodnější, než eh, které zde předložila paní Lasto a pan Erike. Já jsem napřed chtěl stáhnout svůj návrh a převzít jejich pozměňovací návrh, ale myslím si, že návrh komise je zde nejlepší. Dále bych chtěl pohovořit o problematice používání jazyka, je to článek 5. Já jsem učinil dosti radikální pozměňovací návrh, kde jsem řekl, potřebujeme jeden komunikační jazyk a to by měla být hlavně angličtina. Hovořil jsem s španělským předsednictvím a s Evropskou komisí, a to neformálně. Rada mi dala najevo, že by to pro ně byla problematická záležitost. Já chápu, že to není snadné ale domnívám se, že v rámci vyjednávání s radou tento problém vyřešíme. Protože více-méně většina lidí souhlasí s tím, že potřebujeme společný jazyk. Jak to budeme přesně formulovat, nevím. Ale chtěl bych vyzvat kolegyně a kolegy, aby podpořili můj pozměňovací návrh a ostatní pozměňovací návrhy, které se této otázky týkají, nepodpořili. Nakonec uvidíme, jak se to bude řešit konkrétně, ale chtěl bych eh, požádat tento výbor, aby zaujal jasné stanovisko, a které bude možná trochu extrémní, ale tak, abychom měli určitý manévrovací prostor. Další téma je článek číslo 7. Tam musíme ošetřit tři věci. Je to datum, to znamená, kdy bude vstup v platnost. Za druhé, jaká počítačová platforma se bude používat jakým způsobem budou zadávány údaje a vyměňovány a vyvolávány a kdo bude mít přístup. Co se týče termínu, navrhuji vám zůstat u roku 2013. Chtěl bych požádat Evropskou komisi, aby nám ještě jednou vysvětlila, proč je rok 2013 důležitý. Protože my nespracováváme pouze tuto zprávu, ale i řadu dalších, například v souvislosti s cly. Takže je zde několikero důvodů, proč je tu napsáno 2013, ale možná, že bychom šli až na rok 2015. Je to něco, co by se diskutovalo později s radou a já chci argumentovat s tím, že čím rychleji dojde k zjednodušení, tím lépe. A já jsem se dozvěděl, že některé věci už e, jsou ošetřené v rámci jiných pravidel, a bylo by dobré, abychom celé tyto záležitosti aplikovali synchronním způsobem. Takže co se týče termínu, bych vás žádal, abychom zůstali o roku 2013. Podal jsem pozměňovací návrhy, které se zabývají problematikou počítačového systému. Zde jsem slyšel od rady, že nová formulace, kde se potrhuje role Safe, net, a, ale není to viděno jako dominantní, protože celou řadu věcí pomocí platformy Safe, neuděláte. Ovšem je možné zajistit komunikaci se Safe, A to je pozměňovací návrh 52 a 54 ode mě. Co se týče přístupu k údajům, tam jsem udělal takový kompromis. Pozměňovací návrh paní Vlasto a pan eh, Riké zde z části přebírám. Návrh pana Milána a paní Modravy v jejich pozměňovacím návrhu jsem také použil a zapracoval. Návrh pana Bese kde tam bylo to slovíčko justification, to chci převzít. Tam, kde říká, že údaje je pouze možné předat tehdy, pokud osoba anebo podnik souhlasí, jsem nepřevzal. Já si myslím, že v systému musí být určitý automatismus. Musí tam být obecná pravidla, která jsou nezávislá na autorizaci protože si myslím, že to jinak bude příliš náročné se systémem pracovat, pokud systém bude pokaždé vyžadovat autorizaci. Domnívám se tedy, že musíme domluvit všeobecnou ochranu údajů a ta už potom eh, bude znamenat, že není potřeba individuálního přístupu autorizace při něm. A u některých údajů bude nutné uvést důvod, proč jsou vyvolávány a u některého typu dat musí být omezený přístup. Já myslím, že to je takový návrh, který je obsažen v kompromisu. O, návrh, pozměňovací návrh číslo 8, co se týče zboží, které zůstává v Evropské unii. Rada chtěla tento článek škrtnout, ale já si myslím, že to je právě jeden ze základních bodů zjednodušení. Jde o to, aby se zboží mohlo pohybovat co nejrychleji po EU, takže článek 8 je podle mého názoru zásadní a musí tam zůstat. E, předsednictví nadneslo jednu věc a také je to v pozměňovacím návrhu 57, že členský stát může mít určité důvody něco si vyžádat, když se to třeba týká pašování, pašování lidí, když jsou to problémy bezpečnostní, tak zde samozřejmě musí být umožněno vyžádat si informace i u lodí, které převážejí zboží mezi dvěma přístavy v EU. Některé věci nejsou uvedené explicitně v našich pozměňovacích návrzích, ale měli bychom je zmínit v naší komunikaci s radou a chtěl bych vás na to zde upozornit. Je to otázka, na které země se to vztahuje a týká se to také těch zemí, které nemají přímý přístup k moři. Náš postoj byl vždy takový a já ho stále hájím, že se směrnice týká každé země, která má námořní přístav a každé země, která má vlajku a lodě, které plují pod její vlajkou. A další bod je podívat se na říční plavbu. plavbu. E, my požádáme komise, aby vypracovala studii pan van Dalen vypracuje studii k používání jazyků při vnitrostátní říční platbě, protože to je také důležité pro otázky bezpečnosti eh, a komunikace, eh, pokud eh, jsou posádky nejrůznějších národností. Pokud chceme zapojit i říční splavbu, tak je jasné, že třeba taková země, jako je Rakousko, které nemá moře, nemá přístavy námořní a nejspíše ani nemá vlajku, ale pro ně je možná důležitá říční plavba. A řeknou, že chtějí také svůj systém zjednodušit a propojit se SafeCNet, tak je to samozřejmě něco, co se také Rakouska týká, Rakousko je třeba zapojit a proto jde o to, to projednat s radou. Takže to byla ta říční plavba, je to formulováno poněkud eh, provokativně. Já bych navrhoval, aby se použil návrh pana Fandálena. Eh, potom lodi vodi. Eh, navštívili mě zástupci různých organizaci lodivodů, kteří zde mají obavy. Já rozhodně nechci žádným způsobem oslabit bezpečnost na moři a nebo při vplouvání do přístavu. Ovšem, co se týče osvědčení o výjimce z povinných lodivodských služeb pro ty kapitány, kteří pravidelně jezdí do stejných přístavů, je věc, na kterou bychom se měli podívat, aby ty certifikáty se udělovaly v, jas, v rámci jasného a kontrolovatelného rámce. Proto bych navrhl, abychom zde doplnili můj pozměňovací návrh 10 pozměňovacím návrhem pana van tak abychom o tom mohli diskutovat a téma, které je považováno v příběžní plavbě jako něco, co je zbytečně drahé a je to také překážka rychlé plavby, hlavně u těch lidí, kteří pravidelně jezdí na stejných linkách, je téma, které bychom měli protlačovat do širšího podvědomí. Já bych, dámy a pánové, chtěl požádat, aby to bylo téma, které bychom přece jenom uvedli. Dále jsou to věci uvedené v pozměňovacích návrzích, které vyplynuly z diskuze s radou. Takže já vám všem děkuji a těším se na vaše eh, poznámky před hlasování, které bude zítra dopoledne. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Groš. No. Děkuji, pane předsedo. Pan kolega de Grandes bohužel není přítomen a proto chci za EPP poděkovat zpravodaji za vykonanou práci a za veškeré úsilí při nalézání řešení. Celkově vítáme iniciativu komisy, vítáme také zprávu, některé body se musí ještě vyjasnit, ale v zásadě nám jde o podporu zjednodušení na celoevropské úrovni to je především článek 8, který musí být zachován, což se týká komunitárního a evropského zjednodušení, ale na druhé straně hodláme bojovat proti ilegalitě a chceme nastolit řádný systém. Pokud se týče jazyka, tak to je taková ožehavá otázka. Já doufám, že se v radě dospěje ke kompromisu, tedy mezi parlamentem a radou. V současné době se nechci omezovat na jednostrané řešení či pouze na jeden jazyk. Je, když se tady navrhuje okamžitě angličtina a když známe vývoj v této oblasti, tak se domnívám, že toto není a nebude nejlepší řešení. Podle mého názoru pravděpodobně bude navržena kombinace mezi obecně uznávaným jazykem, který nemusíme jmenovat, ale je třeba také e, zohlednit místní okolnosti a proto je třeba brát brát také toto v potaz. To znamená, kdyby to byla španělština, francouzština nebo angličtina se na něco omezovat, tak to by nebylo dobré. Pan zpravodaj také již hovořil o pozňovacích návrzích kolegy Marineska. Já si myslím, že bychom mohli tento problém odstranit ve spolupráci s komise. Pokud se týče údajů, tak tady se budeme řídit návrhem zpravodaje a všude tam, kde je napsáno 2015, tam toto vyškrtneme a zůstaneme u roku 2013. A možná, že zítra budeme moci využít tento trump abych, Trump, abychom mohli dospět k dobrému řešení. My také souhlasíme s ostatními pozňovacími návrhy. Ještě se chci zmínit o osvobození eh, eh, toho, že je třeba nutné využít služeb lodivoda. Já si myslím, že na evropské úrovni musíme mít transparentní metodu, která dá uh, možnost každé zemi, aby se vypořádali se svými povinnostmi využívání lodivodu, ale metoda musí být zcela konkrétní a jasná. Takže my stáhneme proto náš pozměňovací návrh a spíše nám půjde o to, abychom měli evropské harmonizované řešení. Nám Jde o jednu úpravu na místo 27 jednotlivých úprav. Děkuji vám. A pan Alkadraj? Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu zpravodaji. Spolu s, omlouvám se za kolegu Chidomina Ana, který e, zůstal vězet na letišti v Itálii. Já bych měl takové tři, čtyři poznámky. Nejprve všeobecně v hrubých rysech můžeme podpořit návrhy pana zpravodaje. Máme čtyři témata. Za prvé používání jazyka, článek 5. Tam vás chceme podpořit. Také se domníváme, že vývoj jde k jednoznačnosti a uniformitě. Dokonce jsme ochotni podpořit návrh pana Fandálena, který říká, že by se na to měla podívat komise ještě není definitivní rozhodnutí, musíme se podívat, jaké jsou tam výhody, nevýhody, potenciální problémy. A v některých případech by to možná bylo zvláštní, kdyby například dva Němci e, spolu museli komunikovat nějakým jiným jazykem. Ovšem, co se týče tedy formulářů a těchto záležitostí, tak si myslím, že to je směr, kterým bychom se měli vydat, takže v této věci vás podpoříme. Za druhé vstup v platnost a datum. I zde podporujeme pana zpravodaje, který uvádí rok 2013. A pak uvidíme, jak daleko se dostaneme při vyjednávání s radou. Třetí téma, o tom už zde hovořil i kolega Groš. To se týká pozměňovacího návrhu číslo 10 to, že potřeba mít jasný eh, rámec pro uznávání osvědčení o výjimce z povinných lodivodských služeb. No, moje frakce s tím souhlasí, pokud se tím tedy rozumí například to, že je třeba, třeba eh, dodržovat společné postupy, že se tedy dohodnou určité záležitosti, vytvoří se metodologie, která bude společná. Ale to neznamená, že by byly všechny situace stejné protože jsou přístavy, které jsou složitější a jiné zase méně. Také se to může lišit eh, v závislosti například na přílivu a odlivu, ta náročnost a podobně. Takže pokud se zde neschodneme, nevadí, můžeme tento návrh podpořit. A poslední téma, o kterém bych chtěl pohovořit, děkuji panu zpravodaji za to, že chce integrovat mu pozměňovací návrh, který jsem podal já a pan eh, Miláno týkající se povinnosti odůvodnění. A jinak s tím žádný problém nemáme. Děkuji. Děkuji. Za zelené pan Besej. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl říci, že zpráva pana Sterkse nám velmi vyhovuje. Budeme hlasovat pro tuto zprávu v tom, že stanoví, pokud bude mít e, i dopady, což doufáme, skutečné zjednodušení formalit a také podpoří námořní dopravu. E, pokud jde o vstup v platnost, e, my si přejeme, aby pan Sterks neustoupil od termínu 2013. A pokud je o oba kompromisy, které navrhuje u ochrany údajů, tyto kompromisy nám plně vyhovují. Pokud jde o pozměňovací návrh 22, 55, 56, 8, 33 a 35. A chci říci tedy, že globálně souhlasíme s drobnou odchylkou, malé omezení, co se týče jazyka. Nikoli pokud jde o podstatu, myslíme si, že je třeba směřovat ke společnému jazyku, ale administrativní zjednodušení by asi moc neznamenalo, kdyby to nebyla ta vazba společná mezi jednotlivými subjekty. Tedy směřovat ke společnému jazyku. Já tady rozumím zdrženlivosti, protože to je určitá změna. A proto máme pozměnit návrh k článku 5, kde by měla být určitá doba na přizpůsobení pro malé přístavy. Ty jsme definovali díky Eh, limitu 10% mezina, mezinárodní dopravy. A ty, co by byly pod touto hranicí, by měly dva nebo tři roky na přizpůsobení na společný jazyk, abychom potom nenarušili trh, aby nedošlo k určité deformaci mezi vztahu mezi velkými přístavy a malými. Tedy aby všichni měli dost času zvládnout to společné tempo. My to tedy navrhujeme v rámci kompromisu s, i s komisí a radou, pokud je o jazyk. Snad to bude určitá střední cesta a u toho dalšího jsme s panem Sterksem. Děkuji za ECR, paní Foster. Děkuji, pane předsedo. Budu stručná. Vedli jsme velmi obsáhlou debatu s panem Sterksem. Chci mu poděkovat za naši skupinu, za spolupráci a za uspořádání jednání. Bylo to velmi užitečné. Máme jenom několik poznámek. Několik věcí ke komentáři pana Marineska. Myslím, že my v zásadě podporujeme otázku vojenských válečných lodí, tedy a pokud jde o použití angličtiny, určitě souhlasíme s panem Sterksem. Často se změní otázka bezpečnosti a je, čím méně zmatků vznikne, tím se můžete cítit bezpečněji. A to je správný cíl. Často, každopádně posádka často mluví řadou jazyků a proto je třeba mít ten jazyk společný. Sdílíme také názor, že pokud je o vstup v platnost, naše skupina bude usilovat o to, aby to bylo 2015, v neposlední řadě proto, abychom mohli zajistit, že členské státy budou mít dost času rozpočtovat a uplatnit, aplikovat ty změny co se týče infrastruktury, informačních technologií a vybavení přístavu. Existují drobné rozdílnosti, pokud je o hlasování zítra. Podpoříme zprávu zpravodaje v globálním měřítku. Děkuji. Děkuji, pan místopředseda Rike. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat panu Sterksovi a popřát mu skvělé zprávě na složité téma. Mám několik připomínek a požádám také o změny v četných pozměňovacích návrzích. Pokud je o citlivé téma jazyka, myslím, že existuje rozdíl mezi referenčním jazykem a společným jazykem. Myslíme si, že referenční jazyk je potřeba, ale není to to samé, co společný jazyk. V určité chvíli dojde k eh, výměně názorů mezi německými řečníky, mezi nizozemskými a podobně. Bylo by složité hovořit třetím jazykem, ale duch směrnice je zjednodušení a tady vlastně věci trošku komplikujeme. A vyvolá to problémy Francouzi mají ústavní problém, protože směrnice by byla neslučitelná s francouzskou ústavou, takže to vyvolává určité potíže ve snaze o konvergenci a konzistentnost navrhuji vypuštění mého pozměňovací návrh 38 a zachovat pozměňovací návrh 50, protože, jak vysvětlil Matěj Groš, náš koordinátor, díky tomu můžeme jednat eh, s radou a myslím, že sám zpravodaj i, i toto stanovisko prosazoval, tedy je to stanovisko pro budoucnost a umožní nám rozhodnout tak či onak. Druhá poznámka připojí se k návrhu zpravodaje a navrhuji vypustit eh, pozměnce návrh 48, protože skutečně debata, která proběhla eh, s komisí a radou, umožňuje jít ku předu a určitě se s tím shodneme a jeho návrh je tedy ještě lepší než náš pozměňovací návrh. Chtěl bych stáhnout pozměňovací návrh 40, co se týče pilotování lodí. Nemá to své místo tady. Týká se to tedy samozřejmě práce lodivodů. A také bychom měli rozdělit pozměňovací návrh 32 a po roce 2013 eh, zachovat pozměňovací návrh, pokud jde o následné kroky a předávání údajů, aby bylo možné hlasovat odděleně první a druhou část, takže uděláme split. A pokud je o datum, sdílím vyjádření paní Foster. Myslím, že všichni si přejí, aby směrnice začala platit co nejdříve, ale je tu technický problém. Bude lepší vycházet z maximalistického přístupu a říkat 2013, když víme, že rada si přeje rok 2017. Takže ta zlatá střední cesta 2015 by byl návrh, který je současně realističtější, pokud je o stanovisko rady a také bere v úvahu to, co říkala paní Foster, tedy technická omezení, zavedení nových systémů, instalace zařízení. A to je tedy určitá, určitý bod posouzení. Buď za, zahájit velmi tvrdě a upustit dva roky, anebo hned jít na návrh 2015. To je věc eh, k diskusi. Děkuji. Děkuji. Pan eh, místopředseda Dalen. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi eh, poděkoval panu Sterksovi za konstruktivní spolupráci a také zvláště co se týče té výjimky z lodivodských služeb. No. Tam sdílím váš názor. Co říkala EPP, zde bych chtěl upozornit na svůj pozměňovací návrh číslo 42 týkající se jazyka. Já jsem to vědomně eh, formuloval velice pečlivě a nikoli pregmantně, aby se výbor na to mohl ještě pořádně podívat. Je to právě otázka, zda eh, by měli, jakým jazykem by měli mezi sebou třeba komunikovat či nekomunikovat dva Němci. Já jsem tento pozměňovací návrh podal kvůli tomu, že je prokazatelné, že se stalo mnoho nehod, kde bylo i mnoho mrtvých Právě proto, že se lidé mezi sebou nebyli schopni domluvit a proto nebylo možné včas zasáhnout. A to je důvod proto, že mě těší podpora zpravodaje, že se touto otázkou budeme ještě zabývat. A v rámci tohoto kontextu bych vaší frakci chtěl požádat, aby si to pro zítřejší hlasování ještě rozmyslela. Děkuji. Děkuji, pan Marinesku. Děkuji, pane předsedo. Rád bych si vyjasnil dvě věci s komisí. A týká se to mých pozměňovacích návrhů. V úmluvě se hovoří o následující. příjezd a odjezd lodí. My tady hovoříme pouze o příjezdu lodí a já bych se chtěl zeptat na to, zdali bychom opravdu neměli také zmínit ten pobyt, to setrvání, takže vlastně v té úmluvě se hovoří o příjezdu, setrvání lodi přístavu a také o odjezdu. A za druhé, pokud se týče válečných lodí, tak stejná úmluva jasně vylučuje, explicitně vylučuje válečné lodě, zatímco směrnice obsahuje z e, definici, která hovoří o námořní lodi jakéhokoliv druhu. A já si myslím, že bychom měli tuto definici konkretizovat. Proto jsem předložil onen pozňovací návrh, tak aby válečné lodě byly z této směrnice jasně vyloučeny. Děkuji vám, pane Marinesku, a nyní za komisi pan Karamicos. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za tuto velice užitečnou diskusi a také děkuji zpravodaji za velice konzistentní analýzu. My se s ním velice dlouho známe, je skvělým expertem v této oblasti a to také vidíme v jeho zprávě. Tady jsou tři nebo čtyři problémy. První problém je údaj datum. A máme tady, se navrhuje rok 2013, ale my s radou nesouhlasíme. Jsou tady dvě směrnice, jsou tady dva legislativní texty a ty členské státy musí potom veškeré texty aplikovat, což souvisí s informačními systémy a tak dále. Nejdříve je tady směrnice FAL a potom také se to týká safety netu potom lodi musí eh, dávat zprávy o svých pozicích a musí všechno hlásit. My máme v Evropě asi 740 různých stanic a tyto jsou propojeny s centrem v Lisabonu a také s dvěma regionální centry. Jedno je v Německu a jedno je v Baltickém moři. Máme velice dobrý monitorovací systém pro dopravní informace. V roce 2000 2013 potom vzniká povinnost pro eh, spuštění e-customs což znamená, že by se měly elektronicky vyměňovat údaje o zboží. To jsou například také zprávy o nebezpečném zboží. Takže technicky řečeno, že členské státy mají zapovinnost, aby měly k dispozici infrastrukturu, která bude sloužit této směrnici. To znamená, že členské státy nemusí dělat žádné další investice a mohou to zvládnout zvládnout do roku 2013. My jsme měli dlouhou diskusi v radě, kterou jsme prohráli, ale já doufám, že nás parlament podpoří v naší snaze, aby implementace byla rychlá, protože nemá smysl něco zjednodušovat a nebude se to uplatňovat. Potom druhá je jazyková záležitost. I zde to vidím z technického hlediska. Současné znění říká, že veškeré údaje, které budou předávány, zasílány, zasílána a to je vlastně ten, to, ten hlavní objem bude také předáván elektronickém podobě a má to být v obecném jazyce IKT, eh, který všichni používáme a to je angličtina. Takže společný jazyk eh, tady se to týká písemných materiálů, by to byla angličtina a potom v ústní podobě by to eh, znamenalo že se budou používat běžné jazyky. Často se používá angličtina, ale také e, francouzštinu můžete použít při různých příjezdech do přístavu. Ale a jde především tady o bezpečí. Takže lidé na palubě mají tento trénink a potom je tady další směrnice, která předepisuje posádce, aby měli minimální znalosti. A také je tady problém někdy s mámořníky na lodích, kteří nemají společný jazyk a proto potom na palubě hovoří jedním jazykem. Takže jestliže eh, se nabírají lidé, tak potom tito lidé musí mít minimální společný jazyk. Pokud se týče využívání lodivodů, my jsme navrhli ve směrnici, aby by výjimka byla poskytnuta a já si myslím, že tato věc musí být také diskutována vámi společně s radou. A potom jsou tady další dvě věci týkající se příjezdu a odjezdu z přístavu a také setrvání přístavu. Ano, v eh, úmluvě FAL také se hovoří o pobytu, ale nám se to zdá zbytočné. My nevím, proč to tam původně bylo. Možná, že některé lodi jsou dlouho v Africe, než se mohou pohnout, ale eh, v lodi, eh, lodi v Evropě přijíždí a odjíždí, tedy připlouvají, odplouvají, takže si myslím, že zmiňovat pobyt přístavu není nutné. A potom válečné lodi. Válečné lodi jsou vyloučeny z aplikace směrnice, pokud se týče VTIS. A je to tato směrnice se nevztahuje na válečné lodě, ale máme další legislativu, která Eh, o nich pojednává, ale jestli si myslíte, že toto bychom měli, tento text bychom by měli dále vyjasnit, tak s tím nemáme problém. Takže datum 2013, jestliže potom budeme chtít kompromis, tak můžeme navrhnout 2015, pak stejně to dopadne v roce 2016 a pokud se týče jazyka, tak by bylo inteligentní, abychom toto ošetřili, ale lidé musí být schopni komunikovat společným jazykem, což bývá v navigaci běžně angličtina. A pokud se týče lodivodských služeb, tak o tom musí vyjednávat eh, parlament s radou. Možná, že jsem na něco zapomněl, omlouvám se předem, ale přesto doufám, že jsem dokázal reagovat na většinu otázek. Děkuji. Děkuji. No, pane Stersi, chcete něco doplnit? Kolega z Bedanky. Dovolte mi, pane předsedo, abych nejprve poděkoval kolegům. Dovolte mi několik poznámek. To, co zde zaznělo od kolegy o loděvodech. Nám nejde o to oslavit systém. Je třeba počítat s tím, že existují veliké rozdíly v lokálních situacích. Ovšem, místní orgán, který uděluje takovéto osvědčení, by měl postupovat podle určité sady pravidel. A já jsem slyšel, že někteří lidé působící v námořní plavbě si stěžují na to, že se s těmi osvědčeními nezachází správně, nepoužívají se efektivně a já se domnívám, že pro příbřežní plavbu toto je důležitá záležitost. Co se týče termínů, domnívám se, že bychom měli zůstat u roku 2013 a to opravdu co nejtěsněji. Komise uvádí několik eh, důvodů, například i customs elektronická cla a podobně, proto jde o to, abychom to zjednodušení učinili co nejdříve a doufám, že mě v tomto ohledu podpoříte. Co se týče problematiky jazyka, uvidíme, jak to dopadne. Znáte moje doporučení, vím, že to je komplikované, jak říkal pan Van Dálen. Komunikace je velice důležitá nejenom ve vnitrostátní plavbě, ale i v námořní plavbě. Existují samozřejmě i mezinárodní konvence, uvidíme, jak to konkrétně sformulujeme. Předložil jsem návrh a možná bude potřeba to znovu projednat s radou. Sám bych se divil, kdybychom zítra schválili text tak, abychom ho definitivně mohli schválit na plenárce. A to prostě uvidíme zítra, jak dopadne hlasování. Budu kontaktovat stínové zpravodaje a komisi. Takže kolegyně, kolegové, já vám děkuji. Těším se na vaši podporu při dalších krocích, které budou velice důležité. Děkuji. Děkuji, pane Starksi. Hlasování proběhne v 90 zítra. Další bod na pořadu jednání je námořní politika do roku 2018, jednání pozměňovacích návrhů. Zpráva pana Van Dalena. Já děkuji, voorzitter. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych nejprve poděkoval všem kolegům, Celkem jsme obdrželi 99 pozměňovacích návrhů. A upřímně řečeno, já jsem spokojen, protože to svědčí o tom, že se zabýváme důležitým tématem, eh, kterým se každý právem intenzivně zabývá. V uplynulém období jsem času využil k tomu, abych eh, se spolu se stínovými zpravodaji podílel na to, jak to celé seskupit kolem několika hlavních témat. Vážený pane předsedo, také vypracováváme finální seznam pro hlasování. Dnes odpoledne vám jej zašleme, možná, že už se tak stalo. Hlavní témata, kterými jsme se zabývali, se soustředí kolem kompromisních pozměňovacích návrhů, tak jak byly nyní dány k dispozici. V první řadě jde o propojení zvaného námořního klastru a také to, jsou to fiskální opatření, které k tomu potřebujeme. Domnívám se, že kompromis a pozměňovací návrh A odráží názor kolegů, že na jednu stranu se chtějí podívat na propojení e, námořních klastrů moře a pevniny a na druhou stranu také se podívá na ta finanční opatření, protože e, konkurence probíhá v celosvětovém měřítku. Pane předsedo, některé pozměňovací návrhu, které zde jsou, o těch hovořit nebudu, nemůžu hovořit o všech. E, zaměřím se na ty kompromisní návrhy a na několik specifických e, témat. Takže toto byl návrh A. Kompromisní návrh B. Tam jsme se dívali na otázky školení, vzdělávání a e, různých opatření, jak pozbudit e, zájem o obor také u mladých lidí, jak tento obor zpropagovat. Domnívám se, že ve spolupráci s kolegy se nám podařilo vytvořit kompromisní návrh B, který zohledňuje po dobré diskusi pozměňovací návrhy kolegů. Takže to je ten bod B k odstavci 8. To také platí pro kompromisní návrh C. Tam byla celá řada pozměňovacích návrhů, které měly víceméně podobné a stejné znění a šlo o to, aby vstoupila v platnost konvence ILO. A někteří kolegové nezávisle na sobě podali tento pozměňovací návrh a domnívám se, že text, který jsme vypracovali, vyhovuje eh, přání, které zaznělo asi ze tří nebo čtyř politických skupin, které nezávisle na sobě předložily. Kompromisní pozměňovací návrh D. Pane předsedo, vím, že zde jsou určité názorové rozdíly. Já bych tam nejraději viděl svoji vlastní formulaci, protože takto vytvoříme určitý systém zvýhodnění uh, udělení bonusů plavbě, která je ekologická. Jiní říkali, že by se to nesmělo, nemělo uspěchat, že bychom se měli napřed podívat, jak to funguje. V rámci ochoty vyjednat kompromisy jsem ochoten říct si ano, jsem, přemýšlíme o tom, i když si myslím, že moje formulace je dostatečně silná a jsem zvědavý, jak dopadne hlasování u kompromisu D. U seznamu hlasování uvidíte, že přece jenom tam u toho D jsem se nezapojil. Někteří chtějí mít split vote. A nyní tady k vám putuje finální hlasovací seznam, to tam konkrétně uvidíte, bude také záviset na tom, jak dopadne hlasování ve výboru, ale chtěl bych vám doporučit, abyste se podívali na můj text. Můžu tam nechat pozměňovací návrh D, ale uvidíme, jak dopadne hlasování, ať rozhodne výbor. Potom otázka piráctví. I zde platí, že celá řada kolegů nezávisle na sobě předložili pozměňovací návrhy, které si byly velice blízké a požádali si vyjasnění a jasnější postup v oblasti boje proti piráctví a akci EU. Když jsme měli před sebou, tak jsme viděli, že vlastně pět až šest pozměňovacích návrhů je velmi podobný v této otázce a proto se domnívám, že je zde vhodný kompromisní návrh E, protože vyhovuje přání většiny kolegů. Pane předsedo, pak mám ještě některé pozměňovací návrhy, které bych chtěl změnit explicitně. Kolega Tusel předložil celou řadu pozměňovacích návrhů, ale je problém pro mě to podpořit, protože politický přístup je jednostraný a myslím si, že je to také velice vzdálené tématu formulace eh, námořní politiky společenství do roku 2018, takže já se omlouvám, ale na věc mám jiný názor než pan kolega a to také potom uvidíte eh, v seznamu, který už jste obdrželi nebo brzy obdržíte. Pane předsedu, potom kolega Bese předložil několik pozměňovacích návrhů. Zde bych chtěl zmínit pozměňovací návrh číslo 54. Minulý týden jsme o něm diskutovali s kolegy a tam se hovoří o zavedení systému, který řeší ehm, komise, bylo by to emisní povolenky pro námořní plavbu. Co se týče hlasový, hlasovacího seznámu, tam jsem napsal plus minus, protože je to specifické téma které bych eh, chtěl předložit eh, komisi, protože my jsme se ne- nedohodli, nevíme, jestli už je to rozpracované nebo ne. Někdo říká, že komise na tom pracuje, jiní, koho jsme oslovili, říkali, no vlastně nevíme, jak to přesně funguje. Takže zde bych chtěl požádat zástupce Evropské komise, aby nám vysvětlil, jaký je postoj komise, abychom si mohli vytvořit názor pro hlasování. Vážený pane předsedo, je mi jasné, že jsem nemohl zmínit vše, ale myslím, že to ani nebylo potřeba. V uplynulých dnech jsme v dobré atmosféře, názorově se blížili. Já myslím, že schoda se daří a dnes odpoledne obdržíte finální návrh. Upřímně řečeno, těším se na hlasování, které proběhne zítra a těším se také na podněty kolegů, které nyní zazní na různá témata. Děkuji. Děkuji pane zpravodaji, za EPP pan Kumacakos. Strategie týkající se námořní dopravy 2018 je velmi významnou strategií, zejména vzhledem k negativním okolnostem v současnosti z ekonomického hlediska. Pan Van Dalen odvedl skvělou práci, je velmi otevřený spolupráci a shromážil různé názory. Chci mu poděkovat za velmi konstruktivní postoj, protože právě tento postoj nám umožnil dosáhnout velmi příhodné úrovně diskusy a vyváženého textu. dvě věci jsou důležité v této zprávě. Konkurenceschopnost evropské námořní přepravy a s touto naléhavou potřebou se text dobře vyrovnává, zejména v době, kdy třetí země eh, se pouští do nekalé soutěže. Konkurenceschopnost evropských lodí musí být podpořena a proto musíme také podporovat opatření v rámci státní pomoci. A to je otázka, která je také dostatečně pokryta zprávou. Druhá věc se týká pokrytí potřeb v oblasti personální. Je potřeba dobře vycvičené posádky, dobře vycvičených pracovníků na všech úrovních. A my jsme v současnosti předložili, tedy já jsem předložil a další členové EPP předložili také pozměňovací návrhy, které zpravodaj přivítal. Třetí otázka se týká příspěvku k e, náměst, námořní dopravy k boji proti klimatickým změnám. Celá část se týká omezení námořní dopravy je poměrně malá a já se domnívám, že námořní doprava musí vynaložit snahu s cílem eh, snížit globální oteplování. Nemyslím si, že bychom měli umožnit evropské námořní dopravě, aby díky tomu přišla konkurenceschopnost, protože to je klíčové. Také si myslím, že se nám podařilo dospět k obecné schodě, pokud jde o pozměňovací návrhy, protože si nemyslím, že by pozměňovací návrhy vyvolaly nějaké zásadní námitky. Piráctví je poslední příspěvek. My jsme si přáli, aby tato část byla ambiciozní než původní text eh, předložený zpravodajem. Proto eh, si myslím, že jsme dosáhli kvalitní rovnováhy já sám a další člen EPP předložili podstatné pozměňovací návrhy ve snaze posunout tento text správným směrem. Nemám další konkrétní připomínky a nebudu vás dále zdržovat, ale jsme na správné cestě. Děkuji. Děkuji panu Flachenstein za socialisty. Děkuji, pane předsedo pane Fandalene, kolegyně, kolegové. I my bychom vám chtěli poděkovat za vaši práci bylo předloženo 99 pozměňovacích návrhů. Celkově se domnívám, že máme dobrý podklad, o kterém budeme zítra hlasovat, ale podle našeho názoru je tady ještě několik otevřených bodů, o kterých se chci zmínit. Za prvé, rádi bychom se ještě dozvěděli, něco o kompromisním návrhu B, a sice v čem spočívá zlepšení situace oproti pozměňovacímu návrhu 22, to je otázka státních podpor. Za druhé bychom se od pana Beseje rádi něco dozvěděli o pozměňovacím návrhu 24. Jak to vlastně myslel? Protože podle našeho názoru v kontejnerové E, dopravě tyto, tato konzercia již neexistují, již by tedy existovat neměla. A za třetí se těšíme na návrh komise týkající se obchodování s povolenkami. To je věc, kterou obecně podporujeme. A za čtvrté, že máte raději kompromis D než pozňovací návrhy 65-66. To vám věřím, ale chtěl bych se dozvědět, proč. Vy jste řekl, že vaše vlastní znění se vám líbí více, ale proč? Proč se vám to obsahově líbí více? Proč vás máme podpořit? A pak je tady ještě jeden poslední bod týkající se kompromisu F se kterým můžeme souhlasit, ale my se domníváme, že druhou část pozměňovacího návrhu 82 bychom měli dodat. Nejedná se pouze o vojenské a bezpečnostně politické aspekty, ale jedná se především o budoucnost námořní dopravy a také o řešení sociálních politických problémů v tomto regionu a to by se také mělo zmínit. A i když to s naším tématem přímo nesouvisí. Chci ještě zmínit dvě věci. Vy sám jste eh, nastínil, že k pozměňovacímu návrhu 99 předložíte ústní pozměňovací návrh. Vy jste řekl, že tedy ve spolupráci s centrální, že hodláte spolupracovat s ústřední komisí na Rýně a já o tom však určitým způsobem pochybuji, protože existují také jiné řeky, nejenom Rýn, ale také Dunaj a další řeky a my bychom zde neměli vzbuzovat jakési obavy, které nemyslíme nijak vážně. A zda další EPP nás žádala o změnu posňovacího návrhu 26. Tady se to týká změny sociálních standardů v souvislosti se státními podporami. Tady hodláme říci na místo safeguarding, promoting, ale celou věc to stejně příliš nezmění. Děkuji vám. Děkuji. Myslím, že skutečně se Dunaj stal takřka adoptivní řekou našeho výboru za liberály paní Majsen. Děkuji, pane předsedo. Hovořím nyní jménem paní Savisaš, která je stínovou zpravodajkou, ale je ještě na cestě sem. Chci také za ALDE poděkovat panu zpravodaji za velice ambiciózní zprávu, protože pan Fandan opravdu vodě a mořím dobře rozumí vy jasně zdůrazňujete význam této oblasti a také jménem paní Savisár vám děkuji za to, že jste aktivně reagoval na jednotlivé pozňovací návrhy. Bylo předloženo 99 pozňovacích návrhů, což ukazuje velice velkou angažovanost všech frakcí. Je tomu skutečně tak, že i naše frakce dbá velice na to, aby se námořní sektor uznával za sektor, kde musí vládnout konkurenceschopnost. Je třeba také zohledňovat environmentální a sociální aspekty. Vedoucí roli, kterou může Evropa v této oblasti sehrávat, jasně vyplývá z vaší zprávy 41 celosvět, 41% celosvětové flotily patří do Evropy a to musí musíme také zdůraznit. My chceme chránit životní prostředí, chceme snížit e, emise, ale vidím to podobně jako zpravodaj a myslím si, že pozňovací návrh 54 je omezený. Pouze říci, že do konce roku 2010 hodláme obchodovat s povolenkami, to si myslím, že není správně formulováno. Je třeba třeba obchodovat s emisemi, ale nesmíme stanovovat pevné datum. Chceme čistší moře, chceme také čisté přístavy, to je všechno úplně jasné. Zdůrazňuje se zde také vzdělávání. My potřebujeme mladé pracovníky v námořní oblasti a dopravě, to také z vaší zprávy jasně vyplývá, to všichni podporujeme a to také slyšíte z našich připomínek. Vy také se zabýváte pirátstvím, ale všechny státy, které mají problémem s pirátstvím, to to téma dále rozšířili. Také souhlasím s panem Fleckensteinem, pokud se týče Rýna. Já bydlím blíže, blíže Laby než Rýnu, ale myslím si, že je úplně jedno, v jaké uh, spádové oblasti člověk žije, tak si myslím, že tady bychom neměli zdůrazňovat speciální řeky, ale my chceme všechno v Evropě zlepšit a také posílit námořní hospodářství. Celkově se dá říci, že to je perspektivní zpráva, dobrá zpráva, kterou můžeme podpořit a domnívám se, že toto je dobrá zpráva ukazující budoucí směr. Děkuji za zelené, pan Bese. Děkuji. Chtěl bych říci, že nemáme zásadní výhrady ke zprávě pana Vandalena. Zítra podpoříme našimi hlasy tuto zprávu Zejména jsme spokojeni s kompromisem, který nám nabízíte, pane Vandalene, pokud je o piráctví. Je to kompromis, který nám vyhovuje. Přetrvává však eh, dvojí otázka, kterou bychom měli rozebrat v debatě. Jde spíše o otázky pro komisi než na zpravodaje. Jde o obchodování s emisemi my bychom rádi věděli, jak je na tom komise v tomto směru a jaké je stanovisko DG Envy. A každopádně se domníváme, že je důležité, aby v této zprávě byl uveden cíl, to je, že obor námořní dopravy by neměl být vyňat z tohoto kolektivního boje, na kterém se vlastně podílejí všechny obory a jsou na stejné úrovni. Tedy první otázka, pozměňovací návrh 54, který jsme předložili. Druhá věc, druhá žádost o vysvětlení zase vůči komisi. Týká se to Evropského rejstříku. Je to starý příběh, jak mi bylo řečeno, není to nová věc. My jsme to zavedli jako určitý výhled ve zprávě pana Vandalena jako poznací návrh, protože otázka Evropského rejstříku je vynikajícím nástrojem pro tedy lodě, které plují pod cizí vlajkou. Děkuji. Za GUE pan Tusas. Μας είχε δοθεί και την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής. Děkuji. Na posledním jednání jsme rozhodli zaujmout stanovisko k celému návrhu. A když se vrátím k tomu návrhu jako celku, musím říct následující. Jde o zvýšit konkurenceschopnost a my tady sloužíme zájmům kapitalistických sil v oblasti námořní dopravy a ve všech oblastech, které souvisejí s dopravou. Na úkor pracovníků, na úkor životního prostředí, na úkor národu Evropy a také na úkor bezpečnosti a míru. Piráctví a to, co jsme zaznamenali v poslední době v této oblasti, nás nutí sledovat situace v roku 1980, 25 let po zavedení společné námořní politiky se stejné věci neustále opakují. Otázky zmíněné pracovníky jsou odsunuty stranou a jsou přesouvány do budoucnosti, až projednáme znovu námořní politiku. Každý ví, proč se to děje. Protože velkokapitál se dostal do námořního sektoru a podařilo se jim docílit vysokého zisku. I v období krize dosahují velkých zisků. Ne však všichni. Menší podniky jsou drceny a některé tedy úplně přestaly fungovat. Byli jsme osloveni a zpravodaj říká, že návrh pana Tusase, a ne pana Tusase, všech kolegů z naší skupiny, tedy byl odmítnutý a my máme společný přístup. Měli bychom se shodnout na minimální zásadě, že bychom minimálně měli uplatňovat mezinárodní úmluvy MOP. Shodneme se na tom? Ano, shodneme, ale jak zajistíme, že se to stane? Není to řádně vyřešeno v poznacích návrzích. A poznací návrhy se netýkají toho zásadního, oč zde běží. Já hovořím o právech, která byla uznána v roce 1970 a vy stále neuznáváte tato práva, která byla již dávno uznána. Hovoříme o legislativě, která byla zvedena v roce 1970. Pracovní doba, pracovní podmínky, bezpečnost při práci, organizační podmínky, smlouvy, životní prostředí, všechny tyto otázky a mnohé další. A proto vaše argumenty nemohou být podpořeny a můžete dokázat, že se pleteme. Co říkáme v návrhu? Pozměňovací návrh 43. Já to přečtu. Zdůrazňuje potřebu zavést do národního práva umluvu MOP, která byla schválena v roce 1900 2006, která stanovuje minimální podmínky pro zabezpečení základních práv námořních pracovníků. A část B smlouvy je nepovinná z hlediska aplikace, jakož je aplikace Mezinárodní umluvy 145 o stálosti práce námořníků uzákonění požadavku hnutí námořních pracovníků, tedy 7 hodin práce denně, 5 dní v týdnu. Co máte proti tomu? Nechcete to naplnit? V tom je problém. Nechcete naplnit mezinárodní právo z roku 1970? To je zcela evidentní, proč si to nepřejete. Hovořím za celou svou skupinu. Tady nejde o to, že nemáte názor. Vy máte názor, ale samozřejmě my máme úplně odlišný světový názor. Je to oblast, která má strategický význam, ale skutečně tady jde o to, aby tento obor byl prospěšný pro valnou většinu lidí. Pokud jde o pozměnce návrh 16, já bych tady uvítal oddělené hlasování, protože to je důležitá otázka. Co pak máme v pozměnce 60? Měli bychom tedy ukončit. Jde o vytvoření Evropského registru, registrace pod vlajkou třetích zemí. Tedy o co nám zde jde? Opět oddělené hlasování. Pozměnce nám 34. Vyzývá členské státy, aby v rámci mezinárodních smluv eh, zlepšili a modernizovali existující programy vzdělávání v eh, oblasti námořní dopravy. A druhá část domnívá se, že by zde měly být schváleny minimální počty členů posádky týkající se všech kategorií lodí. posádky a také pracovníci přístavu, osoby, které pracují ve všech vedlejších oborech. Tedy všichni velmi bedlivě sledují, o čem rozhodne Evropský parlament. A já nyní tedy dospěl k závěru. Během tohoto celého procesu tedy přístav z Karamanga, tím prošli opět. Skupina Tysen, velká nadnárodní skupina, která má desítky různých společností ve všech přístavech. To, to, a to se týká i dalších, tedy výrob, eh, ocelářství a podobně. Tedy vlastní tři ponorky, které jsou v přístavu Skaramanga a tyto ponorky nebudou předány řecké vládě, ani té nové, protože v Německu existuje loděnice, která staví tuto, tuto plavidlo a zažívá velké ekonomické problémy. Takže nehovoříme pouze o ekonomických potížích, ale o podstatnějších otázkách, které souvisejí s bezpečností členských států. To jsou všechno otázky, které budou nás nadále zaměstnávat a bude se to ještě zhoršovat. A co polské loděnice, španělské loděnice, portugalské jsou ve stejné situaci. protože celá politika v tomto synu se musí změnit a změní se, pokud budeme věřit pracovníkům. Pan eh, místo předseda Rike. Děkuji, pane předsedo, velmi stručně. Chtěl jsem vystoupit vzhledem k počtu pozměňovací nárok, které jsme předložili s kolegyní Vlasto. Zpráva Petra Vandalena je skvělá. Za druhé, důvody pozměňovacích návrhů je zasadit námořní dopravu do celé problematiky dopravy zem k tlaku, protože tato doprava je často specifická a obecné zřetele, které vypracováváme pro jiné dopravní mody, zde nejsou tak eh, přiměřené. Chci se vrátit k otázce životního prostředí. Je to doprava, která se týče z rozsvětového objemu nemá takovou váhu a výkonnost je zatím často velmi nízká, ale z hlediska vědy a výzkumu a integrace do sítí námořní doprava by měla být posuzována jako článek řetěze všech druhů doprav a měli bychom se vrátit ke strukturujícím politikám, jako je Marco Polo a další a také intermodální doprava. Já chci říci, že pozměňovací návrhy měly byly v duchu této zprávy samotné většinou. Děkuji. Děkuji za komisi. Pan Karamicos. Děkuji, pane předsedo. Také děkuji zpravodaji za velice dobrou zprávu a také velice dobrou diskusi a také za stanoviska poslanců. Chci se vrátit k jedné konkrétní záležitosti, protože se mne také dotkla velice rigorózní prezentace pana Tusa se týkající se sociálních standardů on by býval měl již rozpoznat, že i my jsme ještě doplnili k této záležitosti, k tomuto tématu sociální dimenzi a my považujeme sociální dimenzi za velice důležitou věc. My nadále sbíráme zkušenosti v Evropě a toto je důležité nejenom pro námořní dopravu, ale pro celý klastr. V této souvislosti bych chtěl zmínit dva či tři body. Za prvé ETS, to znamená obchodení, obchodování s povolenkami. Pokud se týče obchodování, tak zde se chci vyjádřit k tomu, že v minulém roce 23. dubna padlo rozhodnutí Rady a parlamentu, které stanoví jasný mechanismus. Tady se jasně říká, že se máme snažit splnit cíle stanovené Mezinárodní národní organizací a jen no tehdy, jestliže nebude toto splněno do konce roku 2011, pak má komise předkládat další návrhy. To znamená, že na tom jsme se dohodli, my se máme snažit tyto problémy řešit prostřednictvím Mezinárodní námořní organizace. Jestliže nedojde ke globální dohodě do roku 2011, pak bychom se měli snažit k tomu přistupovat regionálně. To znamená, že to je velice jednoduchá věc. Za prvé, jestliže nedospějeme k mezinárodní dohodě, tak výsledkem bude, že lidé budou moci převést lodi do jiného rejstříku a to by potom znamenalo, že bychom stejně našich cílů nedosáhli. A za druhé, my máme širokou legislativu týkající se bezpečnosti, pak bychom to také již nemohli všechno kontrolovat. A z tohoto důvodu a po dlouhé diskusi v Koreperu ke konci minulého roku nyní předsednictví vydalo prohlášení o snížení emisí v námořní dopravě a má to být diskutováno na dalším zasedání příslušného výboru tento týden. Členské státy se dohodly na to, že hodlají dále snížit emise ve všech oblastech průmyslového života. A proto členské státy by však nechtěli postupovat tak, aby došlo k relokaci podniku kvůli úniku uhlíku. A my bychom se měli snažit jako členské státy dospět k mezinárodní dohodě mimo ETS. ETS je komerční přístup, to je jedna záležitost. Pak taky jsou, tady, jsou taky snahy o vytvoření fondu a diskusí se, diskutuje se dále na mezinárodní úrovni, co by se mělo dělat ke snížení emisí celkově. A potom také státní podpora a konkurenceschopnost. Myslím si, že je důležité, abychom v současné krizi si zachovali stejné postupy u státních podpor tak, jako existují Možná, že v roce 20, 2011 budou udělány určité změny, ale v současné době je to všechno pozitivní. Je tady pozitivní vývoj. My jsme nestratili žádné lodě, to znamená, že nebyly přeregistrovány na jiné vlajky. A my jsme se vyhnuli tomu, co se stalo v 80. letech, že došlo přeregistrování lodí, což mělo dopad na konkurenceschopnost a zaměstnanost. A jestli chcete, tak mohu také projít jednotlivé pozměňovací návrhy. Kompromisní pozměňovací návrh A je dobrý, ten podporujeme, také kompromis B je dobrý a možná, že bychom udělat ještě nad rámec tohoto návrhu jedno vyjasnění. Myslím si, že musíme také se zaměřit na kompromisní návrh C. Kompromisní návrh by měl skončit po um, námořní úmluvě Eh, Mezinárodní organizace práce. Komise schválila návrh založený na průmyslové dohodě a také existuje schválená směrnice z roku 2009 lomeno 13, která již přešla do komunitárního práva. To znamená, že my máme komunitární směrnici, která je založena na sociální dohodě. A Členské státy by měly nyní ratifikovat úmluvu, protože zatím eh, ratifikovala jenom jedna země a sice Španělsko. A je důležité, aby ostatní státy toto co nejdříve ratifikovaly. Pokud se týče dalších kompromisů, tak k tomu nemám co dodat a pokud se týče Ečka, to je piráctví, tak tady děláme celou řadu věcí, také spolupracujeme s Euronafol, také spolupracujeme v rámci eh, našeho systému a také máme akci Atalanta. Potom tady máme určitý problém s pozňovacím návrhem 88, 28 a my spolupracujeme, spolupracujeme s komisí ProRin a také v rámci Najadas 2 musíme spolupracovat se všemi komisemi pro Rýn, Dunaj a také s dalšími komisemi, které existují pro jednotlivé evropské řeky. Zde musíme postupovat obecně. Evropský rejstřík, to je taková bolestná dlouhodobá záležitost, ale k tomu nemohu příliš mnoho dodat, i když rozumím různým myšlenkám, ale je to velice komplexní záležitost a to je také důvod, proč jsme předložili hlavní směry pro státní dotace. Jedná se nám především o harmonizaci podmínek, ale nemůžeme udělat více než to, co se udělalo v 80. letech. Děkuji. Pane Kumucakosi, byste chtěl ještě stručně doplnit? Děkuji, pane předsedo. Chtěl jsem navázat na argument, který zde zazněl k pozměňovacímu návrhu 34. Pan Tusas žádal o oddělené hlasování. On asi úplně nepochopil, o co se tady jedná. Tady se jedná přesně o to, a toto také odpovídá jeho logice, my chceme ochránit přesně to, co chce chránit on. O my chceme, aby zde byly předepsány minimální velikosti posádky. Uh, a potom také ještě další poznámka k 52. Lastos a Kiliky předložili tento pozměňovací návrh a k tomu chci říci následující. Navrhuji, aby se doplnil ještě ústní pozměňovací návrh, který podle mého názoru by byl pozitivní jak pro zpravodaje, tak pro celkový pozňovací návrh. Mohli bychom to formulovat přibližně následovně. Tento ústní pozňovací návrh by byl méně závazný než současný. Čtu anglicky. Doprava může přispívat k negativním dopadům klimatických změn a může, namísto by měl, a jestliže soukromé investice do uh, vědy a výzkumu budou provedeny, pak by toto mohlo být velice nápomocné. Já si myslím, že to by bylo méně závazné a také pan Van Dalen by s těmto verzí zajisté mohl souhlasit. A pokud se týče kompromisního pozměňovacího návrhu D, tak pro EPP, my, za EPP my bychom uvítali, kdyby i pozňovací návrhy 63, 64 byly zde zahrnuty. Byl by to kompromisní pozňovací návrh D, který by obsahoval i 63 64. Not sure whether... Pane Kumucako, si nejsem si úplně jist, zda zde chcete tedy předložit ústní pozměňovací návrhy. Pokud tomu tak není, tak, tak pokud bude námitka přehlasování, tak nebudeme moci brát v ty ústní pozměňovací návrhy. My můžeme předložit ústní pozměňovací návrhy, pokud jsme byli informováni v řádném termínu. Nemám tu hlasovací seznamy, takže nevím, zda tyto nové žádosti jsou staré nebo nové. Možná pan Groš nám to osvětlí. Jenom krátce, pane předsedo, pan kolega předložil to, co přes sekretariát předložíme ještě písme, písemně, aby zítra nedošlo k nějakým omylům, ale EPP zítra předloží ústní pozměňovací návrh a také to, aby kompromis zahrnul ony dva zmíněné e, pozměňovací návrhy, ale já se k tomu ještě dostanu zítra. Děkuji, pane Vandalene. Děkuji, pane předsedo. Je tu několik témat, u kterých bychom se měli ještě specificky pozastavit, protože zde byly různé otázky a poznámky. Já bych začal u pozměňovacího návrhu 54, pan kolega Beset. Domnívám se, že zde komise dala velice jasnou odpověď a to znamená, že v hlasovicím seznamu navrhnu zamítnutí na základě toho, co zde řekl pan Karamicos. Otázka pána kolegy Fleckensteina, který hovoří o tom, že je zde plňací návrh číslo 22. A proč eh, máme přesto kompromis B? Kompromisní návrh B se přece jen liší, protože kompromisní návrh B je takový, základní bod, kdy se říká, že námořní doprava principiálně nepřijímá státní podpory, ale že je možné udělit výjimky, pokud je to v souladu s pravidly pro udělování státní podpory. Ovšem ta počáteční věta, že tedy námořní doprava principiálně by neměla přijímat státní podporu, je něco, co je pro mě důležité a to v onom pozměňovacím návrhu není. V to, to v návrhu socialistů chybí a proto se domnívám, že kompromisní návrh B je o něco lepší než předložený pozměňovací návrh. Vážený pane předsedo, to byly nejvýznamnější body. Také bych ještě zareagoval na otázku pana kolegy Fleckensteina a to pozměňovací návrh číslo 82. byla to 83. Tam byla žádost ještě připojit druhou část, jestli jsem to pochopil dobře, nebo se to týkalo třetí část. Já jsem si poznamenal, že je to druhá část a pokud jsem to správně pochopil, tak jde také o rybolov a o jiné typy lodí. Je to to, co jste, pane kolego, měl na mysli, abychom to měli přesně podchycené? Pane Fleckensteine, můžete osvětlit, čím se má pan zpravodaj u bodu 83 zabývat? In, uh, moment, ja, 83. V pozměňovacím návrhu číslo 83 na jeho konci zní návrh odcha- odkázat na to, že, exist, že musí vzniknout společný postup boje proti piráctví, který by se neomezoval pouze na to, co už jsme předtím náležitě a správně uvedli, a správně to také uvádíme v kompromisním návrhu, ale že jde též o to, aby existoval celkový plán pro podporu míru a rozvoje, aby tento plán vznikl. A to je něco, co by nemělo úplně vypadnout. Jinak velmi souhlasíme s vaším kompromisním návrhem. Ano, dobře, takže to jsme hovořili o té třetí, poslední části pozměňovacího návrhu 83. Pane předsedo, já osobně bych zde byl zdrženlivější, protože nechci, aby zpráva o komunitární námořní politice ještě detailněji pojednávala o boji s piráctví když navíc o piráctví vznikly společné postoje zde v parlamentu a proto jsem zde poněkud zdrženlivější, ale pokud si politické skupiny budou myslet něco jiného, tak to samozřejmě budu respektovat. Proto já jsem reagoval zdrženlivě na poslední část pozměňovacího návrhu 83. Vážený pane předsedu, Eh, některé otázky ještě zůstaly asi otevřené, ale myslím si, že ten hlavní směr eh, máme a že tedy zítřejší hlasování dopadne dobře. Děkuji mnohokrát, pane Vandalene. Další bod pořadu Strategie region Baltského moře a pozměnce návrhy pan Kuhn. Děkuji, pane předsedu. Jako výbor pro dopravu jsme zapojeni do strategie Balského moře. No, vydáváme stanovisko. Já, já jsem zpravodajem tohoto stanoviska, protože jsme se zde zaměřili na ta dopravně politická témata a také na témata cestovního ruchu, protože pod kompetence našeho výboru spadá také politika cestovního ruchu v EU. Já děkuji všem kolegům, kteří vystupovali jako stínoví zpravodajové, velice kooperativně předkládali své pozměňovací návrhy. Podtrženo sečteno můžeme říci, že pozměňovací návrhy byly velice pozitivní a já jsem se pokusil je také kompletně zapracovat. Bylo pro nás důležité, abychom na základě vývoje nebo dalšího vývoje transevropských sítí se také podívali na to po, propojení Skandinávie s Jadranem a to zde zohlednili jako významné téma. Máme zde dva kompromisní návrhy, pan Kančan a paní Zimlová, kteří se zabývali tímto tématem. Potom to bylo také železniční spojení směrem na východ. To znamená přepravní spojení pro dopravu z přístavů dále přes třetí země. To je kompromis aviza Marinesku. Další pozměňovací návrhy které specificky hovoří také o prodloužení TEN 1, to znamená směr Berlín, Rostok, Dánsko, Skandinávie. I zde souhla- jsme dosáhli souhlasu. Samozřejmě některé návrhy se překrývaly, co se tý- jsou zde i překryvy, co se týče všeobecné dopravní situace. A proto pozměňovací návrhy cíle to je byl pozměňovací návrh číslo dvě, ten je samozřejmě oprávněný, už je to určité opakování, jenom jiná formulace. Proto jsme uvedli také na někde zamítavé stanovisko při hlasování, protože jsme toho názoru, že už je to zabudováno jinde a my bychom měli dbát také na to, aby naše prezentace nebyla příliš objemná, protože příslušný výbor REGI eh, by v takovém případě eh, nechal některé věci spadnout pod stůl. Téma, o kterém bychom se také mohli více diskutovat, je otázka emisí při lodní dopravě. Zda bychom je měli zohlednit také v této strategii Balckého moře a také problematiky vědy a výzkumu. Nechci tím tvrdit, že by to bylo nesprávné, ale chci říci, že se to do této oblasti tolik nehodí. Co se týče spojení s třetími zeměmi, to je téma, které zohlednili někteří kolegové v jiných pozměňujících návrzích a my s tím takto můžeme souhlasit. Důležité je to, aby naše strategie i strategie dopravy v oblasti Baltského moře sledovala určitou linii, kterou sleduje. A to znamená podporovat dopravu, která je ekologicky efektivní, zvláště je to železniční a námořní doprava. A potom, aby námořní doprava, protože my jsme právě hovořili o námořní strategii. Námořní dopravy musíme utvářet tak efektivně, aby byla lepší než například doprava silniční. Domnívám se, že některé formulace, které zde uvádíme, jsou takové, že jsou to dobré kompromisy a dobré pozměňovací návrhy. Co se týče prvků cestovního ruchu, ty se vztahují na to, co spojuje oblast Balského moře, to jsou například naše hanzovní města. A další významné téma související také s filozofií cestovního ruchu eh, je cyklistická doprava, cyklistické stezky a cyklistický cestovní ruch, který bude mít také specifické postavení. Já vám děkuji za 19 pozměňovacích návrhů, které jsou přehledné, takže stanovisko velice rychle. Děkuji za socialisty pan Belsaitis. Pat pirmiausia norėčiau Vážení kolegové, Dovolte mi, abych poděkoval za odvedenou práci. Také děkuji za setkání, která se v této souvislosti odehrála. My jsme detailně projednávali toto stanovisko a názory na něj. Co se týče označení strategie Evropské unie pro region Baltského moře, budoucí politice soudržnosti ukazuje, že se na toto téma máme dívat v širší perspektivě. A je tomu skutečně tak. V rámci tohoto stanoviska se hovoří o podpoře různých druhů dopravy, doprava železniční a námořní, ty jsou zde potrhávány. Dále zmiňujete také vytváření efektivních přepravních systémů se zapojení všech osmi států, které eh, mají pobřeží hraničí s Balckým mořem, ale přesto jsem nepochopil, proč zde nepodporujeme takové iniciativy. které poukazují na nezbytnost rozvoje přepravních systémů celé pobalské oblasti, protože to jsme projednávali v pracovní skupině a domnívám se, že to by neznamenalo pouze lepší možnost cestování občanů EU a lepší možnosti přepravy, ale byla by to také velká přidaná hodnota pro celou Evropskou unii. Dále bychom měli zohlednit velice dobré návrhy zelených a EPP. nebo ECR, omlouvám se. Tyto návrhy se týkaly také vědy a výzkumu, rozvoje dopravní infrastruktury a podobně. Dále téma využívání sluneční a větrné energie v této oblasti, v tomto regionu. Pokud 18 z 19 pozměňovacích návrhů podpoříme. Tak toto stanovisko bude mít větší váhu. A příslušný výbor REGI by potom mohl také vypracovat lepší zprávu. To by mohlo podpořit vývoj baltského regionu v nejširším slova smyslu a proto vás žádám, abyste pozměňovací návrhy podpořili. Děkuji. Děkuji paní Meissner za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Já nyní hovořím za paní Savisary, která je stále ještě na cestách. Já jménem ALDE děkuji panu Kůnovi ne, ona nejede z Estonska. Kdyby z, z Estonska, tak by určitě přijela včas. Ale to to je tedy e, strategie, která je první makrostrategií, která se zpracovává. My velice se těšíme na e, cíle, protože toto by také mohl být vzorový příklad pro ostatní regiony. Balcké moře je velice důležitou oblastí na severu Evropy a zde speciálně bychom měli dopravu rozvíjet. Ro, doprava a její rozvoj je v Baltském moři důležitý a potřebuje to určité finanční injekce. Finsko a také tři baltské země prakticky nejsou propojeny železnicí. A my v tomto výboru jsme se shodli na tom, že dáváme přednost železniční, osobní a nákladní dopravě před silniční dopravou. A bohužel železnice zatím ještě na tom není tak dobře, jak bychom si přáli a také bychom chtěli mít v dopravě ekologické lodi. A pan Kuhn již o tomto ve svém stanovisku hovořil hovořil. Ještě jedna věc, o které se zde nikdo nezmiňuje, to je, jsou sousední státy, které nejsou členskými státy, což je například Rusko, ale Rusko je určitým způsobem spojeno s baltickými státy a tyto přeshraniční styky musíme brát také v potaz při rozvoji makroregionu Baltské moře. Tady se hovoří o tom, jak můžeme podpořit trvalou udržitelnost baltských zemích, ale tak, jak můžeme především podpořit napojení tohoto regionu na další regiony. Také eh, turistický ruch je velice důležitý a má ještě větší význam nyní v souvislosti s Lisabonskou strategií. A pan Kuhn již také upozornil na to, že zde se na něj v rámci baltské strategie musíme zaměřit. Obecně již je jasné, že jsme víceméně jednoti v našich připomínkách ke zprávě a za ALDE chci říci, že velkou většinu pozměňovacích návrhů podpoříme, které byly předloženy i ostatními skupinami. Takže v tomto duchu vyčkáme zítřejšího dne a těšíme se na hlasování. Děkuji a paní Kramerová za zelené. Pan Kramer za zelené. Já zastupuji paní Auken, stínovou zpravodajku, Baltská strategie musí se pozitivně rozvíjet, protože železná opona eh, padla před 20 lety, již 6 let máme v EU nové členy ale musíme se také podívat na rozšíření, například eh, rozšíření ten po Evropě. To se týká například i Německa, protože všechny železnice jdou až do Berlína a potom na východ už nevíde, nejde vůbec nic. Takže to se týká i celkové dopravy ze Skandinávie a Všechno jde přes západní Evropu, ale daleko rychlejší by to bylo přes Balcké moře a přes Baltský region. Takže jsem rozvoji Balckého regionu velice nakloněn. Turistika je také velice důležitá a my jsme výborem pro dopravu a turistiku, ale také Lisabonská smlouva obsahuje článek na podporu e, turistiky zaměřené na životní prostředí. To znamená, že turistika má chránit životní prostředí a ne životní prostředí ži, ničit. Ne tak, jak se to stalo ve Středomoří říkám, já bych do některých oblastí zrovna na dovolenou nejel železniční spojení, o tom již se hovořilo, Rail Baltica, to je ústřední bod. A baltské země se nesmí vzájemně obvinovat z toho, že ten druhý nic nedělá. To ze, začne u e, litevců, kteří říkají, Poláci nic nedělají a potom e, let, to, e, Lotyši také říkají, ostatní nic nedělají a tak dále. Důležitá je také trasa Berlín-Rostok, Skandinávie. Já již jsem řekl, že všechny oblasti na východ od Marseille jsou daleko lépe propojeny přes Rostok. Evropa se prostě změnila a to si musíme uvědomovat. Velkou Radost mám také z toho, že se zohledňuje cykloturistika, to mě velice těší. A proto, a nejenom proto, souhlasíme s těmito pozměňovacími návrhy a já děkuji zpravodaji i stínovým zpravodajům za předložení zprávy a pozměňovacích návrhů. Takže vypadá to, že v našem výboru má řeka Dunaj i cykloturistika velké místo. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat panu Kůnemu který dospěl k různým kompromisům a také bych chtěl poděkovat ostatním kolegům. Jsem velice rád, že dopravní výbor postupoval velice profesionálně v této oblasti, protože pro členské státy EU je Baltské moře mimořádně důležité, ale já také souhlasím s těmi, kteří říkají, že Rail Baltica je velice důležitým prvkem tohoto všeho. E, nové členské státy tento projekt nemohou financovat sami ani prostřednictvím fondu soudržnosti, takže musíme diskutovat o celkovém projektu ten a musí musíme potom diskutovat také o prodloužení těchto, tohoto projektu. Pokud se týče nekalé soutěže mezi přístavy v e, moři, tak tady to nejsou jenom baltské země, ale je tady také Rusko a Kaliningrad. Bohužel Rusko nemá při činnosti přístavech stejné standardy jako my. Jestliže se však ve našem snažení nezaměříme na Rusko, tak nedosáhneme žádných velkých výsledků. Smlouvy mezinárodní organizace jsou příkladem, protože v mnoha oblastech se Rusko může vůči Baltskému moři chovat úplně jinak než členské státy EU. Já souhlasím s paní Sarvisan, pokud se týče dohod s člen, s nečlenskými státy EU a pozměňovací návrh 19 je trošku mimo tento rámec. 20 milionů euro jsou vyčleněny pro přízhraniční projekty. To je s Ruskem a s Běloruskem a také s dalšími nečlenskými státy. To znamená, tento dokument může nejenom se zaměřit na financování, ale můžeme vyslat důležitý politický signál obecně. Pan Rubik. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji panu Kůnemu za zprávu. V určitých bodech jsme se, na určitých bodech jsme se ve zprávě neschodli. Tak makroregion je úplně nový fenomen v Evropské unii. Podíváte-li se na oblast, o, kterou dnes odpole, o které dnes odpoledne diskutujeme, tak eh, se to týká třetiny e, členských států EU a kolem regionu Balské moře žije asi 100 milionů lidí. A pro a tito lidé jsou také propojeni, spojeni s mořem. Já nevím, proč dopravní koridory zatím nebyly provedeny. Žádný dopravní koridor zatím nebyl dokončen. Začnete-li v Berlíně a chcete do Rigy, tak víme, že Riga a Tallinn, také Litva, jsou země na hranicích s Ruskem. A Evropská unie má dobrou spolupráci s Ruskem ale mne by zajímalo, zdali dostatečně využíváme ekonomickou spolupráci s Ruskem. A jestliže tomu tak není, tak proč? Proč ten, na tento makroregion takto nahlížíme? Za prvé, ve vztahu k ekologickým, jsou tady určité ekologické, ale také ekonomické obavy. Kdo zaplatí za uskutečnění těchto projektů? Jsou tady určité fondy v rámci EU jako fond soudržnosti, určité prostředky také mohou téci z národních rozpočtů, ale my jsme o těchto záležitostech diskutovali v Rostoku. Já jsem se této schůzky zúčastnil. Také se této schůzky zúčastnila Evropská komise. Nemám, neměl jsem před sebou mapu EU. A proto nemohu porovnávat deset různých makroregionů v rámci Evropy. Každý makroregion má svá specifika. Jestli že země by nespadala do určitého makroregionu, pak by nedostala žádné fondy? Je třeba přemýšlet o tom, jak postupovat. Toto je dokument. Tento dokument mohu podpořit a budeme hlasovat pro. Děkuji. Chcete na to zareagovat? Děkuji, pane předsedo. je dobré slyšet, že se v hrubých rysech shodneme. Politika soudržnosti znamená vždy politiku soudržnosti členských zemí v Evropě, i když mají různý rozvoj ekonomický a různé standardy. A abychom něčeho takového dosáhli, tak je důležité, abychom příslušné dopravní tepny mobilizovali a rozšířili, protože dosažitelnost regionu je něco významného. Na druhou stranu, když chceme prodávat zboží, tak je důležité také moci dosáhnout významné cílové země, kde je velký počet zákazníků a proto pro nás jako na dopravní politiky platí to, že máme vytvářet jasná pravidla rozvíjet transevropské sítě, hlavně v oblasti železnice, a že musíme rozvíjet propojení s našimi sousedními zeměmi a země Balckého moře, Balckého regionu zde hrají velkou roli. Už to zde kolega také zmínil a domnívám se, že jeho pozměňovací návrhy 15 a 6 už jsme zohlednili. A budou součástí našeho společného stanoviska. Paní Meissnerová, vy jste v tom měla, myslím, dosti jasno, i co se týče konkurenceschopnosti přístavů. Pan Zile také upozornil na to, že bychom zde měli být obezřetní, aby naše společná strategie EU a také konkurenceschopnost námořní plavby byla zachována. To máme v našem dokumentu eh, námořní doprava budoucnosti a že to je něco, co budeme také realizovat v pobalském regionu. A proto je důležité na to upozornit. Je důležité upozornit na to, že země sousedící s Balckým mořem pokud nedodržují ekologické požadavky a požadavky na pracovníky, mohou vytvářet nekalou soutěž. Pane Kramere, my se shodneme na tom, že cestovní ruch v oblasti Balckého moře hraje významnou roli. I zde je významná dosažitelnost regionů. To je důležité téma. Cestovní ruch, eh, doprava, hromadná doprava, příměstská doprava i doprava na delší vzdálenosti, také cyklistická doprava je podle našeho názoru také významným faktorem. A to také, co se týče zdravotnického turismu, lázeňství a podobně. Fun and beauty. Rail Baltica, o tom se zmiňovali také kolegové z Pobaltí. Samozřejmě je ale potřeba pro budoucnost dosáhnout určité schody, pokud tuto magistrálu chceme dále rozvíjet. Myslím, že zde je důležité, aby se shodly příslušné země také bilaterálně a trilaterálně a vyjasnili si, jaké cíle chtějí v budoucnu sledovat. Další významná věc je to, že musíme zařadit oblast Balského moře také rozumně z hlediska územního plánování, abychom si vyjasnili například to, kde budou offshoreové větrné elektrárny v budoucnu a jak to bude fungovat v souvislosti s bezpečností plavby lodí, protože Baltské moře je jedno z moří, kde je nejrozšířenější plavba a u některých úžin je e, také největší množství lodí vůbec z celosvětového hlediska a je to velice komplikované zajistit zde bezpečnou námořní dopravu. Proto je důležité si rozmyslet, kde bychom například také s pomocí lodivodů anebo pozemních radarů působit tak, abychom zabránili nehodám lodí, protože to je také velice komplikované potom v souvislosti s cestovním ruchem a e, využíváním mořských pláží. Domnívám se, že bychom si také měli rozmyslet, jak to bude s produktovory. Vím, že komisař se musel vyjádřit například eh, k projektu Nord Stream a k zapojení eh, zemí v této oblasti. Musíme si proto z hlediska územního plánu rozmyslet, ať už se jedná o zemní plyn, elektroniku, elektrickou elektřinu a podobně, offshoreové elektrárny, kudy povedou. Také rybolov je v oblasti Baltu významným tématem a také si musíme vymezit, která území upřednostníme pro cestovní ruch a která například pro chráněná území, protože aplikovaná ekologie nám může pomoci v budoucím rozvíjení prosperity a zdravého životního prostředí. A proto chci poděkovat všem, kdo se zapojili do vypracování našeho stanoviska ke strategii pro region Balckého moře. Protože by naším cílem mělo být to, aby lidé, kteří žijí v oblasti Balckého moře, viděli toto území jako svou vlast, měli zde svoji hospodářskou budoucnost a aby tento makroregion mohl také konkurovat jiným evropským regionům, takže já vám děkuji za spolupráci. Děkuji, pane Kune. Hlasování bude zítra dopoledne. Jako ke všem ostatním dnešním zprávám, další bod na pořadu jednání je přepravitelná tlaková zařízení, posouzení poznací návrhu. Je to moje zpráva, já jsem pořádal výbor aby nepředkládal k mé zprávě další pozměňovací návrhy a abych dostal mandát k jednání s radou na tomto základě. Kromě drobného pozměňovacího návrhu, který jsem předložil sám, žádné další nepřišly a tak jsem vděčný za vaši spolupráci této věci. Ten další pozměňovací návrh bere v úvahu stanovisko rady a uvádí konkrétní technická ustanovení pro naplnění směrnice, která by měla vycházet z úzké spolupráce s národními orgány. A to je rozumný přístup. Rada a EP vychází z, ze znění o delegovaném aktu týkající se domácích zvířat. A myslím, že bychom měli rychle ukončit tento, tuto záležitost. Budu předkládat řadu pozměňovacích návrhů ústních, které se budou týkat delegovaných aktů a bude to při jednání výboru zítra. Ústní pozměňovací návrhy upravují dohodnuté znění o odvolání delegace, námitky vůči delegovaným aktům a také dohodnuté znění, které nepředstavuje precedens delegovaným aktům do budoucnosti. Jde tedy o dočasné opatření, přičemž parlament skrze výbor pro ústavní záležitosti vyřeší své stanovisko. Je to čistá revize, která vyjasňuje a zjednodušuje současnou legislativu a zachová vysokou míru bezpečnosti pro přepravu tlakových zařízení podporuji cíle návrhu a tento zajistí vysokou míru bezpečnosti, která bude zachována při přepravě tlakových zařízení. Tato revize se ukázala jako nezbytná z důvodu řady změn v legislativě během let při zahrnutí mezinárodních dohod o přepravě tlakových zařízení a díky tomu současná legislativa se ukázala jako rozporná a složitá. Pozměňovací návrhy, které jsem zahrnul do svého návrhu, zahrnují vyjasnění definic pře- přepravitelných takových zařízení. Vyzývá komise, aby stanovila pokyny pro realizaci těchto ustanovení a ukládá, že znovu projednání není nezbytné, pokud použití je na čistě národní úrovni. Jsem spokojen s pozměnce návody předloženými radou, které také odrážejí změny, které jsem navrhnul v této zprávě. Věřím, že zítra schválíme ústní pozměnce o delegovaných aktech a to nám umožní vzít eh, tuto záležitost na plénum pro dohodu v prvním čtení. Rada naznačila, že by mohla přijmout text, který byl mnou upravený. Pozadí je následující, týká se jednotlivých eh, tedy nádob, které slouží k přepravě plynu a je třeba, aby tyto plyny mohly být členských státech bezpečně přepravovaným, aniž by bylo nutné to opravovat v jednotlivých členských státech a my takto vlastně, my toho docílíme společnými normami pro ověřování, zkoušení tlakových zařízení, které jsou potom společně ověřována. Nejde o změnu obsah směrnice, ale o zjednodušení a zjednodušení existujících norem. Tato revize se ukázala jako nezbytná vzhledem k četným změnám v průběhu minulých let. A to je třeba nyní zahrnout do mezinárodní smlouvy. Věřím, že pozměňovací návrhy, které jsem předložil, vyjasní definici přepravitelných tlakových zařízení. A také bude možné předložit pokyny pro uplatnění této normy. A prohlášení o sobě není nezbytné v případech, kdy tyto nádoby jsou používány na národní nebo regionální bázi. Tedy věřím, že zítra budeme moci schválit pozměnce včetně ústních pozměnce a budeme mít možnost dosáhnout dohody v první čtení s radou, tak, jak jsem naznačil. Rada souhlasí s návrhy, které jsem předložil. Tímto pan, končím a pan Groš. Děkuji, pane předsedo pan kolega také není přítomen a jeho jménem a jménem EPP chci říci, že podporujeme vaše pozměňovací návrhy i ústní pozměňovací návrhy. Myslím si, že technická adaptace přizpůsobení již bylo aktuální dávno a také, že se musí jednat o přeshraniční záležitost a také pokud se týče o bezpečnost, tak přeshraniční standardy státy nemohou být jiné. Eh, Já jsem z hraničního regionu a pro nás je to velice důležitá věc. My podporujeme vaše legislativní kroky a celkově mohu to říci velice stručně, musím říci, že máte naši podporu pro veškeré vaše posměvací návrhy. Děkuji, paní Meissner, Alde. Děkuji, pane předsedo. My jsme zde jednotní. Vy jako zpravodaj jste na to upozornil. Jedná se o technickou zprávu. Obsah není změněn. Jedná se především o to, aby směrnice z roku 99 byla adaptována a abychom zabezpečili bezpečnost těchto tlakových nádob a také nebezpečných eh, nákladu. My také jsme se shodli na tom, že nebudeme předkládat žádné pozměňovací návrhy a budeme se řídit vaším orientací vaším směrem. Já bych vám, pane Simpsone, chtěla poděkovat za, chtěla bych vám poděkovat za vaši práci zpravodaje. Chci také říci, že jasný, že je dobré, že tady také hovoříte o delegovaných aktech, protože jinak by v důsledku Lisabonské smlouvy byla možnost rozhodnout bez nás, ale Evropský parlament je hlasem evropských občanů a také u nebezpečných nákladů bychom měli být vyslyšeni, také pokud se týče adaptace směrnic, která je aktuální a nutná. Proto plně souhlasím s tím, co byste navrhl a myslím si, že zítra také při hlasování uvidíme. Děkuji, pan Kramer. Brian, jetzt musst du ja mal... Jdi do sebe, Briane, jestliže si získal neomezenou podporu EPP a dostal si ji také ze strany ALDE a také od nás. A teďka zvaž, jestli si neudělal něco špatně. Takže my také tvoji zprávu podporujeme a těšíme se na zítřejší hlasování. Díky, Michael. Já jsem jsem se snažil ze všech sil tam nějakým způsobem dostat také kola, ale to se mi nepodařilo. It, Takže to je mé slabé místo, tam si se trefil. Já bych se přece jenom rád ujal slova a to, že jsme nevystupili, neřekli nic, to neznamená, že bychom vás nepodpořili. I my vás podporujeme a přejeme vám hodně úspěchů. CR. Pokud jde o přeshraniční přepravu, po vašich úpravách se tato záležitost eh, zlepší a já se těším z toho že jste se soustředil právě na tuto problematiku v celé její hloubce. Děkuji. Děkuji, pan Pasquale za komisi. Pokud mě podpoříte, tak eh, opravdu budu mít problémy. Ano, skutečně. Já vás podpořím a chci vám vřele poděkovat za to, že jste tak konstruktivně pracoval na dosažení dohody, který není jenom technický, jak jste říkal, ale také velmi důležitý pro průmysl a pro dobré fungování vnitřního trhu. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Hlasování bude zítra. Zítra dopoledne děkuji poslancům, děkuji vám za vaši spolupráci, což je skutečně technická záležitost. To je závěr našeho veřejného jednání pro dnešek. Máme nyní setkání koordinátorů 17.30. Pokud jsou tu všichni koordinátoři, tak si dáme pět minut přestávky a začneme hned, jak to bude možné. Děkuji vám. Takže pět minut eh, malá přestávka.